Dear colleagues, ladies and gentlemen, I would like to start with the meeting now. I hope... Dámy a pánové, navrhuji zahájit naše jednání. Doufám, že všichni, kdo se chtějí připojit, eh, se mohou připojit. Začnu bodem číslo jedna a přijdu nyní do Němčiny. Um Dobře, tak eh, začneme přijetím pořadu eh, jednání a Eh, pokud jde o bod číslo 15 a o zprávu z vlastní iniciativy, eh, jejíž název zní Zajištění evropské vedoucí úlohy v digitálním věku a přístup EU k umělé inteligenci, tak tento bod 15 musíme z pořadu jednání vyškrtnout a to proto, že to nebylo schváleno konferencí eh, předsedů. Eh, to znamená, že k tomuto, k této zprávě tedy nemůžeme eh, eh, vystavit žádné stanovisko a pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme takto schválit pořad jednání. Nemáte žádné námitky, dobře. A dalším bodem je bod 2, schválení zápisu ze schůzí. Je to zápis 6. července, máte to v vašich podkladech. Chcete něco dodat k tomuto zápisu? Zdá se, že ne. To znamená, že tak, jak je obvykle, tento zápis ze schůze je tedy považovaný za schválený, pokud během dnešní schůze nebudete mít žádné námitky. A nyní bych chtěla pohovořit o tlumočnickém režimu. Tlumočení je zajištěno pro tyto jazyky. Němčina, francouzština, italština, angličtina, španělština, polština, bulharština, čeština a maďarština. Tlumočníci se spoléhají na kvalitu zvukových přinesů a přenosu obrazu, eh, proto je velmi důležité, abyste hovořili eh, jasně a eh, pokud nebude video, tak tlumočení poskytnuto nemůže být. A pokud eh, bude eh, pouze eh, zvuk, tedy buď telefon nebo audio, tak to nebude přetlumočeno, pokud nebude obraz. Žádáme vás, abyste hovořili pomalu, abyste hovořili svou mateřštinou a Důležité je, aby i v této době koronaviru se mohlo poskytovat kvalitní tlumočení. Tlumočníci z generálního ředitelství eh, DG Link vám děkuji za pochopení. Ještě bych vám chtěla připomenout, eh, že eh, toto zasedání se přenáší přes internet a nyní bod C na programu rozhodnutí koordinátorů. Chtěla bych vám oznámit, že Závěry eh, koordinátorů z 1. září eh, byly rozeslány 3. září e-mailem všem členům výboru KULT, takže budou eh, oficiálně přijaty, pokud do 7. září nepřijdou žádné námitky nebo nepřišly žádné námitky. A nyní zpráva umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví. Já jsem zpravodajkou, očekávám tedy diskuzi. Během posledních e, měsíců jsem byla e, v kontaktu se sekretariátem, pracovala jsem velmi intenzivně se svým týmem, abych vám mohla tuto zprávu e, předložit. A na tomto stanovisku se podílí čtyři výbory, IMCO, FEM, Jury a LIBE. E, výbor LIBE je podle článku 57 přidruženým výborem a má tedy sdílené e, pravomoci. Lhůta pro pozměňovací návrhy vyprší 1. října ve dvě hodiny a pravděpodobně budeme hlasovat na naší schůzi v listopadu. A nyní bych vám tedy chtěla představit eh, svou zprávu a potom bude prostor na diskuzi. Během posledního desetiletí došlo k velkému rozvoji umělé inteligence. Na jedné straně to vyvolalo obavy, na druhé straně to eh, vyvolalo eh, nadšení. U mnohých z nás, jak určitě víte, umělá inteligence je považována za takzvanou novou elektřinu a už došla tak daleko, že má obrovské dopady na mnoho oblastí naší společnosti. Možné dopady umělé inteligence na některé odvětví tak těm rozumíme, ale potom zase v jiných oblastech eh, už to není tak jednoduše pochopitelné. Jedná se o dlouhodobé dopady na vzdělání, na kulturu či na audiovizuální sektor. A o těchto možných důsledcích pro tato odvětví se už tak často nediskutuje a často se o nich ani neví. Přitom je tato otázka velmi důležitá, protože umělá inteligence už se používá i při vyučování, ale také při produkci filmu, hudby nebo uměleckých děl. Eh, na jedné straně eh, všichni souhlasíme s tím, že umělá inteligence pravděpodobně přispěje k větším prosperitě a že zjednoduší mnoho procesů. Na druhé straně ale umělá inteligence vyvolává také pochybnosti, protože může vést k větším nerovnostem, diskriminaci a k nezaměstnanosti. Eh, proto já ve své zprávě chci pohovořit o dopadech na tři odvětví během příštího desetiletí. Já jsem se ve svých úvahách soustředila na to, jak by se mohla změnit tato odvětví prostřednictvím umělé inteligence a kde existují výzvy, pokud jde o legislativu v rámci EU. A nyní mi dovolte, abych pohovořila stručně o hlavních bodech mé zprávy. Za prvé vzdělání. Umělá inteligence velmi rychle působí na změny ve vzdělávání, pokud jde o různé postupy, instituce a vytváření politik. Jedná se o individualizované učení, o schopnosti, potřeby a komplikace jednotlivců, tedy žáků a studentů. A chtěla bych zde také zmínit, že v této souvislosti je velmi důležitý sběr údajů, používání údajů a analýza údajů. Musíme se zajistit, aby co se týče sběru a použití osobních údajů, tak aby toto probíhalo bezpečně a transparentně, tak aby byla zaručena eh, důvěryhodnost a ochrana osobních údajů, eh, pokud jde o studenty priority. Zároveň zde musím zmínit také riziko podjatosti a systémických chyb v umělé inteligence, stejně tak jako otázka ukládání údajů. Tak to je věc zcela prioritní. E, zároveň je důležité zmínit to, že nejenom studenti a žáci, ale také občané by e, měli mít digitální znalosti. To je důležitý předpoklad pro zacházení s umělou inteligencí. Eh, musíme se tedy podívat na možnosti, které zde eh, se objevují. A potom eh, ta druhá oblast, to je zachování a podpora kulturního dědictví. Umělá inteligence je stále významnější, pokud je o kulturní dědictví a především pokud je o reakci na moderní hrozby, jako je klimatická změna či různé konflikty. A e, samozřejmě tato umělá inteligence také e, může vést k tomu, aby se zlepšila e, zkušenost, zážitek uživatelů a že se tím umožní přístup k informacím. A potom za třetí máme kulturní odvětví a tvůrčí odvětví, ale především audiovizuální sektor. Zde existuje obrovský evropské možnosti, pokud je umělou inteligenci v případě produkcí, eh, kvalitních eh, kulturních a eh, kreativních obsahů, ale také centralizované distribuce a přístup k takovýmto obsahům. Ale zde vyvstává mnoho etických a právních problémů. Musíme se na to soustředit. Ochrana údajů, výměna svobodná názoru a kulturní rozmanitost. Eh, především se musíme soustředit na individualizovaná doporučení, která se zakládají na algoritmech, protože ta mohou být škodlivá pro kulturní a jazykovou rozmanitost, pokud nebudou transparentní a pokud se nebudou moci prověřit. Proto potřebujeme mít jasný eh, právní rámec. A zde bych chtěla ještě zmínit eh, závěrem dezinformace, fake news protože technologie umělé inteligence se stále více používají na fake news, aby se dále eh, rozšířily eh, především eh, takzvané deepfakes, tedy ta zmanipulovaná videa či fotografie. Takže zde eh, voláme samozřejmě po eh, transparentnosti. Eh, to je velice důležité, pokud jde o obsah. Tak to byly tedy stručně hlavní body mé zprávy a těším se, že během příštích týdnů budu moci diskutovat o tomto tak důležitém tématu se stínovými zpravodaji. A nyní máme vždy Eh, minutu pro, eh, nebo nyní má každý zpravodaj eh, tři minuty a komise dvě minuty. A jako první na mém seznamu je Iban Garcia del Blanco za SAD. Perhaps you take the take it later and start. Or shall we take another one first and uh, so that you can come? Tak možná nejdřív eh, dáme <clears throat> prostor někomu jinému, pokud jsou problémy s technikou. I assume we, we are talking <laughs> about the inform about... Hovoříme o umělé inteligenci. Budu hovořit španělsky, pokud máme tlumočení. Um,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 a omlouvám se, že jsem se spozdil. U nás eh, socialisté máme za to, že umělá inteligence, robotika a eh, technologie, které se používají v Evropské unii, tak musí být odpovědné ze sociálního etického hlediska, musí být důvěryhodné a musí být také udržitelné, pokud jde o životní prostředí. Úloha umělé inteligence ve vzdělání. Zde chci připomenout, že na jedné straně eh, toto může přispět velmi pozitivně ke vzdělání, ale také pravda, že vzhledem eh, k požadavkům eh, pro eh, tyto technologie, tak to může vést k větší propasti mezi občany v EU. Proto je potřeba vypracovat konkrétní plány pro to, aby nikdo nezůstal pozadu. Souhlasíme s paní zpravodajkou v tom, že je potřeba zapojit ehm, učitele do vývoje těchto technologií, tak aby to bylo přizpůsobeno skutečným potřebám žáků a studentů. Zároveň považujeme za to, že vývojáři lékaři a inženýři musí pracovat ruku eh, v ruce se sociálními aktéry, aby nedocházelo k diskriminaci, diskriminaci třeba genderové. Eh, vzdělávání je zcela zásadní pro EU a pokud v rámci umělé inteligence se dojde k podezření porušení práv eh, nezletilých, nebo že by to mělo vliv na jejich možnosti, tak zde by tato umělá inteligence měla mít evropský certifikát pro etiku, roku a to by potvrzovalo, že tato technologie byla vyvinuta na základě právně závazných etických zásad, kde se respektují základní práva a bezpečnostní normy, transparentnost, soukromí a právo na soukromí a zákaz eh, diskriminace. My souhlasíme s paní zpravodajkou o tom, jak je důležité, aby žáci a studenti měli digitální dovednosti, tak aby se přizpůsobili pracovního trhu, ale považujeme za ještě důležitější, aby eh, studenti měli kompletní digitální vzdělání, tak aby mohli odpovědně a bezpečně a kvalitně používat nové technologie. Je důležité, abychom eh, zlepšili Eh, programy eh, pro digitální gramotnost. Nejedná se pouze o ty nejmladší, ale i o ostatní, aby tady neexistovala digitální propas, protože tady je v sázce budoucnost celé demokracie. Zároveň si myslíme, že je zcela zásadní, abychom eh, posílili účast žen, pokud jde o vědu, tak aby se změnily tady tyto rozdíly v pohlaví, i když je pravda, že co se týče vědeckých oborů, tak je tam stále větší počet žen, ale také je to díky tomu, tomu, že se eh, objevilo eh, více oborů z oblasti zdraví. Proto je důležité, aby se zvýšila účast žen eh, v rámci IKT a také pokud jde o umělé inteligence. Je potřeba mít programy, které by vzdělávaly pedagogy, aby tam byl pedagogický obsah pro zvýšení povědomí ohledně toho, jak je důležité vzdělávání v oblasti vědeckých oborů. Chci říci, že už tři minuty vypršely. E, ty tři minuty už vypršely. Ano, já končím. E, pokud jde o kulturu, zde souhlasíme s paní e, zpravodajkou, kdy se diví, že tam nejsou zahrnuta doporučení komise, pokud jde o Bílou knihu umělé inteligence, protože si myslíme, že co se týče Eh, technologie, tak to má eh, dopad na odvětví a vyvstává zde eh, hodně otázek, pokud je ochranu autorských práv, duševní vlastnictví a kulturní diverzita. Hovoříme o kulturním odvětví a tvůrčím. Souhlasíme s paní zpravodajkou, pokud jde o audiovizuální sektor. Je potřeba, aby se efektivně bojovalo s detekcí fake news, nebo aby se tedy zjišťovaly fake news, bojovalo proti fake news a souvisí to tak také s deepfakes a s tedy jejich eh, negativními eh, cíly. Eh, já musím hlídat čas, protože to je věc toho, abych byla spravedlivá, takže prosím, držte se vždy tři minut. A další řečník je Irena Joveva za Renew. Hello, I hope you can... Dobrý den, doufám, že mě vidíte i slyšíte. Opravdu se budou snažit to stihnout v té povolené době. V uplynulých eh, dekádách vstoupila naše eh, společnost eh, do té nové digitální doby, kterou velice ovlivňuje i umělá inteligence, která má dopady i na to, jak přemýšlíme a její využívání ve vzdělávání určitě transformuje Eh, vzdělávací eh, techniky v nadcházejících letech. Rozvoj eh, výuky online už byl zahájen a různé společnosti a startupy se snaží vytvářet personalizovanější nástroje, které jsou šité na míru potřebám studentů a také jejich schopnostem. Aby to vše efektivně fungovalo, budeme potřebovat koordinovanou strategii a implementaci té strategie, tak abychom eh, zajistili, že učitelé i žáci budou umělou inteligenci umět správně používat. Musíme také eh, chránit údaje, které budou schromážděny prostřednictvím výuky pomocí umělé inteligence. A velice se také těším na ohlášený plán Evropské komise v této oblasti. Eh, historické a kulturní dědictví eh, je základem eh, naší kultury a je třeba ho chránit také za pomoci umělé inteligence. A nové inovativní nástroje nám umožní lépe chápat naše kulturní dědictví díky lepší analýze a také se budeme moci více zaměřit na vytváření virtuální reality, Musíme do rozvoje umělé inteligence zapojit eh, všechny tvůrčí sektory, protože se tím eh, zásadně promění jejich fungování. Občané by měli eh, i díky umělé inteligenci mít větší úlohu při například vytváření algoritmů. Je také třeba do všeho začlenit eh, velké digitální eh, platformy, které nabízejí eh, nové tvůrčí nástroje a nové způsoby, jak umělecké obsahy sdílet. Je také třeba abychom umělou inteligenci řádně regulovali, abychom eh, stanovili řádný etický a právní rámec v souladu s evropskými hodnotami, pokud chceme dosáhnout modernizace systému školství a vzdělávání, ale zároveň chránit eh, eh, zranitelné složky naší společnosti. Je třeba také určitým způsobem chránit kulturu. Umělá inteligence je důležitým nástrojem, ale není to žádné zázračné řešení. Velice se také těším na naši pokračující diskusi. Vielen Dank, das war eine Punktlandung. Eh, děkuji, to bylo tedy přesné. A za ID paní Anderson. Děkuji. Děkuji vám Eh, paní eh, předsedkyně. Eh, ta zpráva je opravdu vynikající. Gratuluji vám a mám pouze několik připomínek. Spíše se jedná o věc redakční povahy. Eh, co se týče umělé inteligence a tohoto pojmu, tak je to eh, obecný pojem, který se tady používá, ale eh, bylo by lepší tam použít na některých místech přesnější popis protože třeba použít digitalizaci nebo informační technologie nebo vývoj softwaru, to by bylo vhodnější na některých místech, aby tomu občané lépe rozuměli, takže z redakčního hlediska by se to mohlo trošku přepracovat. A jinak, co se mě týče, vy tady poukazujete na to, eh, že je eh, potřeba eh, podpořit kritický veřejný diskurs, s tím souhlasím, ale potom to omezujete, protože hovoříte pouze o výhodách a já si myslím, že je důležité pohovořit i o nevýhodách plynoucích z umělé inteligence. A potom ještě dále zde tady zdůrazňujete, že algoritmy by měly být tak eh, sestaveny, aby se nepoužívaly pro cílenou eh, reklamu, tak se sámi plno, plně souhlasím, ale tady vyvstává otázka provádění, jak by se to potom prakticky provádělo. A potom ještě další věc, Eh, to jsou ty eh, deep fakes. Tady s vámi plně souhlasím. Eh, mě to děsí, že vlastně 12-leté dítě už to umí udělat na mobilu. A máte pravdu, když říkáte, že musíme mít metody pro boj s deep fakes a já bych, eh, nevím, zda je to úplně možné, ale eh, musíme si uvědomit, že eh, prostě je to všechno volně přístupné a musíme si uvědomit, na co všechno se to dá namířit. A jinak vám k této zprávě gratuluji. Děkuji. Děkuji. A nyní za zelené pan Marcel Kolaja, prosím. Chair. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za návrh zprávy. Myslím si, že naším cílem by mělo být to, aby rozvoj a používání technologií umělé inteligence ve vzdělávání byl eh, přínosný tím, že optimalizuje učební procesy na všech úrovních. Umožní studentům se zvláštními potřebami pracovat pomocí upravených materiálů a pomůže snížit digitální mezeru. Ale všechno se to podaří pouze pokud dobře nastavíme pravidla. Tato debata se týká umělé inteligence v klíčové oblasti, která má velice důležité dopady na profesní kariéry a kvalitu života eh, všech lidí, kteří se pohybují ve vzdělávacím systému. Ako by se by se měla na vzdělávání dívat jako na vysoce rizikový sektor a přijmout adekvátní legislativu. Jaké jsou zde hlavní problémy? Ty eh, systémy nesmí vést k diskriminaci. Eh, nesmí eh, podporovat nějaké sociální eh, stereotypy. Vzdělávací instituce musí používat pouze důvěryhodné a etické technologie zaměřené na člověka, které bude možno kontrolovat občanskou společností a státními orgány v každém stádiu jejich použití. Je důležité abychom eh, také rozšířili eh, možnost volby pro eh, spotřebitele, abychom posílili konkurenceschopnost, proto bychom měli, proto by orgány měly posílit nabídku také prostřednictvím výběrových zakázek a veřejných finančních zdrojů. Neměli bychom zapomínat ani na licence open source a je také třeba uh, Eh, upravit eh, vzdělávací kurikula, tak aby si lidé více uvědomili eh, možné zneužití umělé inteligence. A také samozřejmě nebezpečí, které plyne z těch zmiňovaných deep fakes. Naším společným cílem by mělo být mít společnost nejen digitální, ale také informovanou, která umělou inteligenci bude vnímat jako důležitý nástroj pro zlepšení našich životů, ale zároveň bude schopná si uvědomovat, a reagovat na možné nevýhody. Pokud jde o distribuci audiovizuálních obsahů na platformách, já si vzpomínám na ustanovení eh, které jsme měli ve zprávě IMCO odstraňování nelegálního obsahu. A v podstatě se tam hovořilo o velké chybovosti a nespolehlivosti těch eh, eh, platform při odstraňování těch obsahů. Pokud jde o video na vyžádání a další podobné systémy, ty nesmí eh, privilegovat pouze některé určité obsahy, nesmí eh, bránit pomocí eh, určitých algoritmů k tomu, aby se jaksi přístup byl zajištěn k různému typu obsahu. A vše by tedy mělo být v rukou především spotřebitelů. Děkuji. A nyní Dáce Melbarde za EKR. Dáce, máte slovo. Uh, thank you, Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Měli bychom si uh, zatleskat za to, že zde ve výboru diskutujeme o úloze umělé inteligence v uh, kultuře, vzdělávání a audiovizuálním sektoru. Většina té debaty zatím uh, probíhá, eh, pokud jde o dopady na práci, eh, zaměstnanost, ale eh, nehovoříme příliš o tom, jak může naopak jak si být přínosná pro zaměstnání, posílit různé typy pracovní činnosti a zde si myslím, že je opravdu velice kvalitní ta zpráva. Pokud jde o ty jednotlivé oblasti, tak eh, u vzdělávání tam souhlasím s tím, že budeme potřebovat eh, více se zaměřit eh, na zkvalitňování digitálních dovedností mezi učiteli, ale také žáky, tak aby rovněž chápali nejen výhody, ale i omezení, které umělá inteligence přináší. V té zprávě bych ráda viděla větší důraz na pozitivní úlohu umělé inteligence, například asistenci, kterou může poskytovat studentům a učitelům, může například zmírnit pracovní zátěž učitelů. Pokud jde o kulturní dědictví, umělá inteligence je ve správě, přínos umělé inteligence je ve správě velice dobře pokryt, ale potřebujeme také společné standardy a společný rámec, tak, aby ty digitální standardy eh, si navzájem odpovídaly, byly interoperabilní a eh, odolné do budoucnosti. A pokud jde o kulturu obecně. Myslím si, že by měla být eh, umělá inteligence v kultuře prioritou komise a také eh, je zde ale ten druhý směr. Kultura toho může hodně udělat také pro rozvoj umělé inteligence a zdravý eh, vztah mezi umělou inteligencí a člověkem. Také je třeba zajistit, aby umělá inteligence nepřispívala k šíření falešných informací, to eh, bylo zmíněno již v předchozích zprávách, ale jsem ráda, že je to zmíněno i v této zprávě. Měli bychom ale i zde více diskutovat o přínosech umělé inteligence, například při zjišťování některých vzorců na sociálních médií, upozorňování na dezinformace, zlepšování eh, překladu mezi eh, jazyky a také případně snižování pracovní zátěže pro novináře. Domnívám se, že zprávu lze ještě rozšířit a obohatit tak, abychom tam měli rovnoměrněji zastoupené jak přínosy, tak nevýhody umělé inteligence. Eh, děkuji paní Melbarde. A ještě máme Zague a eh, Martinu Michels. Eh, děkuji. Děkuji paní zpravodajce za tento návrh ve zprávě je ospravedlněná eh, kritika namířená na komisi, pokud jde o bílou knihy, o bílou knihu a co z toho bylo vyloučeno. Myslím si, že eh, komise se soustředila příliš na otázku rizik a protože je to tedy pouze jednostranně eh, zamířeno, tak já eh, si myslím, že jiné věci by se měly řešit, třeba diskriminace při programování eh, nebo otázka eh, volebního boje či reklama. Takže pokud jde o kritiku komise, tak my s tím přijdeme v našem vlastním návrhu. Pokud jde o rozdělení zprávy, Máme tedy na jedné straně vzdělání, na druhé straně máme e, tvůrčí odvětví, potom máme také e, otázku médií a e, jak je to tedy všechno rozděleno, tak s tím souhlasíme. Ale co mi tady chybí, to je jedna věc. Pokud jde o umělou inteligenci a s tím související rozvoj, tak to pochází z počítačové lingvistiky. Eh, takže ty překlady jsou stále lepší, pokud jde o strojový překlad, ale zase eh, neexistují eh, další aspekty. A je důležité, že se tady může zasahovat do mm, svobodných názorů. My, kteří se zabýváme kulturou, eh, tak eh, bychom měli volat po eh, regulaci a měli bychom poukázat na otázku jazyku, také výuka jazyku přes počítač a to by se zde všechno mělo zdůraznit. Tak to bude tedy obsahem mých možných pozměňovacích návrhů. A nyní dávám slovo komisi na dvě minuty Eh, Georgi Dimitrov, prosím. Good afternoon. Děkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, budu stručný. Eh, komise vítá tuto zprávu. Dovolte mi několik poznámek, které se týkají zvláště oblasti školství. Za prvé chci říci, že toto téma je skutečně velmi na místě a komise v roce 2018 eh, eh, ve svém právě digitálním plánu zdůraznila vzdělávání. Minulý rok jsme také zdůraznili první, jsme také zveřejnili první akční plán, kde se hovoří o dopadu umělé inteligence na učení, vzdělávání a v té zprávě se říká, že v dalších letech se právě celá ta oblast školství promění, Eh, díky umělé inteligenci, že ta změna bude velice rychlá a že to také vytvoří silný tlak na to, aby se vlastně proměnilo celé školství a celé vzdělávání. Je proto uvědomit si potenciální dopad umělé inteligence na vzdělávání. Proto tuto zprávu skutečně silně vítáme. Jak jste eh, ve zprávě dobře zdůraznili, dopad umělé inteligence nebude pocitován pouze na úrovni vzdělávání, ale také dovedností Vítáme tedy to, že zdůrazňujete potřebu osvojování si větších digitálních zkušeností a dovedností. Eh, budeme také se zabývat tím, jak je možné dále podpořit eh, osvojování digitálních dovedností. Myslíme si, že takovou mm, podmínkou je rovněž proškolení učitelů Eh, další akční plán přinese další konkrétní kroky k tomu, jak pomoci učitelům, aby eh, si osvojili digitální dovednosti. Také si myslíme, že je dobré, abychom všichni um, dobře rozuměli digitálním věcem, to znamená, je třeba posílit eh, příslušné předměty a abychom také mohli bojovat s takovými jevy, jako jsou třeba dezinformace, o tom jste také hovořila paní předsedkyně. To je rovněž eh, věc, eh, v níž, eh, o níž budeme hovořit v tom novém akčním plánu o digitálním vzdělávání. Dále si myslíme, že rovněž výzkum a inovace musí být proškolovány o dopadu umělé inteligence. Eh, prostřednictvím svého učení. Těšíme se na spolupráci mezi komisí a parlamentem. Toto téma je velmi důležité. Děkuji. Děkujeme. Eh, eh, děkuji. Závěrem bych chtěla poděkovat za dnešní výměnu názorů. Eh, samozřejmě ty první eh, návrhy nejsou eh, vždy kompletní, protože ten čas je omezený, ale budu se určitě těšit na doplnění. Je to velmi komplexní téma kterým se, se zabýváme a myslím si, že díky pozměňovacím návrhům a pozdějším eh, kompromisům, tak eh, určitě budeme moci různá další témata zahrnout. Třeba ta otázka jazyků, to se tady eh, může ještě probrat, ale můžeme se zabývat i jinými otázkami a budu se těšit na další rozpravu a budu se těšit na vaše další příspěvky prostřednictvím pozměňovacích návrhů a doufám, že na konci budeme mít eh, kvalitní, komplexní návrh, eh, který by se tedy ubíral správným směrem. A lhůta pro eh, pozměvací návrhy je 1. říjen 14 hodin. Prosím, dodržte tuto lhůtu, abychom mohli dále pracovat na kompromisech. A nyní další bod našeho pořadu jednání, posílení svobody sdělovacích prostředků, ochrana novinářů v Evropě, verbální projevy nenávisti, dezinformace a úloha platform. Eh, Zde se jedná o pozměvací návrhy a paní zpravodajkou je Diana Ryba Ižiner a jedná se tedy o eh, svobodu médií a s tím související pozměvací návrhy kolegové a kolegyně, dnes v této době musíme být flexibilní Musíme přizpůsobit eh, naší práci a metody této nové situaci. Eh, proto teprve dnes máme příležitost k této první výměně názorů, pokud je o toto tak důležité stanovisko. A před letní pauzou se o tom jednalo v rámci frakcí a teprve dnes se o tom bude hlasovat na výboru. Eh, ten, toto stanovisko bylo tedy vystaveno v souladu s článkem 57 jednacího řádu. Výbor kult je mm, přidruženým výborem, především co se týče opatření pro posílení eh, pravomocí eh, médií. Eh, jedná se o otázku médií, a informací a s tím souvisejících pravomocí, eh, protože je důležité, aby občané mohli přistupovat kriticky k obsahu eh, médií a aby eh, znali rozdíl mezi názory, fakty a dezinformacemi. Naší zpravodajkou je paní Ryba i Žiner a za, zabývala se různými aspekty posílení svobody médií. Eh, máme tedy 77 pozměňovacích návrhů a 17 kompromisů. Prosím, paní Ryba i Žiner, máte slovo. Ich höre gerade, dass Frau Riva Ichiner... Ah, ah, Hola? Dobrý den, slyšíte mě dobře? Doufám, že ano. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla v první eh, řadě eh, poděkovat eh, za ochotu ke spolupráci mezi kolegy. Nebylo to jednoduché jednat takto na dálku, to je vždycky složité. Nicméně velice oceňuji také práci technických pracovníků. Podařilo se nám i díky nim dospět ke kompromisním návrhům. Eh, je zde eh, celá zpráva obsahuje celou řadu eh, témat a výzev, jak aktuálních, tak strukturálních. Pohovořím o některých z nich. Za prvé, všichni stínoví zpravodajové souhlasí s tím, že je třeba vybudovat evropskou strategii v této oblasti která by obsahovala eh, také určité studijní plány, které by umožnily občanům kriticky posuzovat obsah médií a poznat rozdíly mezi názory a eh, fakty. Také zde hovoříme o nebezpečí, které vyplývá z velké koncentrace médií pro tu mediální pluralitu. Trváme eh, na tom, že je třeba větší transparentnosti, pokud jde o to, kdo média vlastní a financuje. Rovněž eh, si uvědomujeme klíčovou úlohu eh, médií v boji proti různým zažitým představám a stereotypům a domníváme se, že je třeba, aby informování médií bylo inkluzivní a e, respektovalo práva e, různých e, menšin, ať již sexuálních, osob s postižením, uprchlíků, migrantů a samozřejmě také Eh, rovnost eh, mezi muži a ženami. Ti všichni musí být zapojeni do toho rozhodovacího procesu. Eh, také, ale v první řadě je třeba bránit um, svobodu vyjadřování, svobodu uměleckého projevu a myslíme si, že by to mělo být začleněno do eh, nového finančního programu na léta 21 až 27. Důležité je zaměřit se také na ochranu profesionálů, novinářů, mít odpovídající eh, legislativní rámec, ale také eh, například jim zajistit dobré pracovní podmínky za spravedlivou odměnu. Nejisté pracovní podmínky žurnalistů často mají negativní vliv na objektivitu zpráv. Eh, důležité je, aby Evropská eh, unie eh, také měla vhodný rámec, který by zajistil, že platformy budou respektovat vyváženost a svobodu informací. Myslím si, že naše zpráva bude velice důležitým podnětem pro příslušný výbor LIBE. Děkuji a nyní stínový zpravodaj jako další. Eh, eh, Lukaši, ty dnes zastupuješ Lukase. Děkuji. Jménem mého kolegu Lukase Fruklase za ECR, který je na cestě z letiště, bych chtěl poděkovat zpravodajce za dobrou zprávu na tomto stanovisku. Chtěl bych zdůraznit, že výsledek vzniklý jednáními je dobrý kompromis, který bere v úvahu různé názory jednotlivých politických frakcin, frakcí. Svoboda médií, ochrana novinářů, potřeba bojovat se šířením dezinformací v Evropě, to jsou všechno důležitá témata. A je zásadní, abychom v těchto, eh, v tomto byli jednotní. Potřebujeme svobodná a Um, pluralistická média, která budou nezávislá na politických eh, tlacích. To je základní pilíř demokracie. Nicméně eh, v různých šetřeních se v poslední době ukazuje, že ta mediální krajina se zhoršuje, přechází na různé nové obchodní modely a zvyšují se také v některých členských státech hlavně politické i ekonomické tlaky na sdělovací prostředky. Eh, stanovisko se také zabývá stávajícím problémem různých dezinformačních kampaní, které oslabují fungování demokracie. V tomto stanovisku velice správně voláme po celoevropské strategii, která by měla být vypracována ve spolupráci s členskými státy. A uznáváme, že mediální gramotnost eh, našich obyvatel musí být posílena a musíme na to využít neformální, formální i informální vzdělávání. Domníváme se, že mm, takové školení by se mělo týkat i novinářů. Chtěl bych vás ještě upozornit na náš ústní pozměňovací návrh, který rozlišuje dezinformace a misinformace. Myslíme si, že je důležité identifikovat tyto informace, například eh, třeba teď během covidové pandemie eh, se často objevovaly, takže je důležité, aby také Evropská unie vyčlenila personální i finanční zdroje na boj s těmito eh, dezinformacemi a mizinformacemi. Ehm, Stělovací prostředky si žádají naši pozornost a já bych chtěl také žádat, aby náš výbor uspořádal v blízké budoucnosti slyšení o stávajících eh, trendech a tendencích eh, v sektoru v odvětví sdělovacích prostředků. Eh, děkuji. Bohužel bez mikrofonu. A nyní Lukáš Kohut. Prosím na dvě minuty. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, abych nejprve chtěl poděkovat jménem frakce SAD poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci, také děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji zpravodajce, paní Dianě Ryba Ichiner, které se podařilo um, jak si vyrovnat se se všemi technickými problémy, které přinesla pandemie covidu. Při naší práci bylo dost obtížné vyjednávat přes internet, ale podařilo se nám to. Co se týče obsahu této zprávy, mohu říci, že se nám ehm, podařilo dohodnout se na mnoha věcech, které volají po posílení svobody médií v Evropské unii žijeme v době, kdy narůstá propaganda, šíří se dezinformace a takzvané fake news. Eh, na internetu je stále více různých nenávistných projevů. Nezávislí novináři potřebují více ochrany. V některých členských státech jsou také různé tlaky, politické nebo ekonomické tlaky na redakce, což posiluje nezávislou žurnalistiku a demokratickou debatu. Svobodná sdělovací prostředky jsou zásadní kulturní statek, který umožňuje občanům činit informovaná rozhodnutí také média jsou také zásadní pro šíření informací a to platí i třeba pro regionální a lokální média. Jsou také důležitým nástrojem pro eh, zachování pluralismu a eh, rozmanitosti v Evropě. V našem stanovisku říkáme, eh, že naše politika Pardon, tedy máme, máme různé návrhy a musíme také k ním připravit koncepce. Eh, děkuji, pane Kohoute, nyní Irina Joveva za Renew. Hello once again. Ještě jednou vás zdravím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dnes eh, bychom eh, svobodu médií měli brát jako něco zaručeného a samozřejmého, ale není tomu tak, jak dobře víme. Každodenně eh, se zabýváme eh, svobodou médií a i tou, této zprávě si znovu připomínáme význam svobody médií a to, že je důležité aby eh, příslušné orgány provedly nezbytné změny. Chtěla bych eh, v tomto kontextu také poděkovat všem, kdo se na této zprávě podíleli, především pak paní zpravodajce. Je eh, dobře známé, že práce novináře bývá někdy prací nejistou, zvláště pokud se třeba snažíte odhalit kriminální chování lidí u moci. Stále čelíme zastrašování, arbitrárnímu zatýkání novinářů po celém světě a také zde máme ještě eh, stále několik nevyřešených vražd eh, žurnalistů, eh, kteří byli zavražděni kvůli své práci. Proto je velice důležité stabilizovat práci žurnalistů a zajistit jejich bezpečnost. Já, když jsem v poslední zprávě Freedom Houseu četla o nebezpečí, které eh, novinářům eh, a svobodě projevu eh, hrozí, byla jsem šokována. A to platí nejen pro rozvojové země, kde jsou média ohrožena různými oligarchy, ale týká se to i demokratických zemí, kde to většinou vyplývá z toho, že se média soustředí v rukou několika politických spojenců, nebo eh, jak si se eh, osobně či eh, na internetu zasahuje proti nepohodlným názorům. To je zcela nepřijatelné. Já jsem dříve pracovala jako novinářka, teďka jsem politička a uvědomuji si, že my jsme ti, kdo musí zajistit svobodu existujících médií a zajistí, že občané budou dobře a pravdivě informováni o všem, Eh, tak, aby eh, byla obnovena jejich eh, důvěra v demokracii a v Evropskou unii. Děkuji. Já, vielen Dank. Děkuji. Dobře. Potom, eh, co jsem si to přečetla, tak mohu souhlasit eh, se vším, stoprocentně. Ale samozřejmě pod těmi jednotlivými slovy si můžeme představit něco jiného. Ale je důležité umět odlišovat mezi názory a mezi fakty, ale Někdy i novináři mají problém s tím, že podají zprávu o něčem nebo je to jejich názor a svoboda médií. Jak toho můžeme dosáhnout? Pokud eh, ve všech novinách se dočteme to tež, tak eh, samozřejmě pak eh, ta důvěra tam není a potom občan čte mezi řádky, tak jako tenkrát to bylo v NDR. Bod čtyři zákaz eh, diskriminace a vyváženost, to je důležité eh, při vypracování zpráv, ale zákaz diskriminace chápu, co to je, ale také eh, z toho mohu chápat menšinový názor a takovýto menšinový názor je v médiích diskriminován. Potom otázka dezinformací podle mě definice pro dezinformaci je něco, že eh, se podává nesprávná informace, ale tváří se jako objektivní informace, ale problém je, když je to nějaký nežádoucí názor. Potom šestka, tady se hovoří o politické, kulturní, jazykové rozmanitosti, tak opět já mám stále více dojem, že co se týče veřejnoprávních médií, eh, tak eh, ty eh, spíše informují na základě vládního názoru. A pokud jde o rozmanitost v médiích, tak tu já nevidím. A potom otázka důvěry v médií, ten první bod tak s tím prosím už začněte. A já bych si přála, aby všechny ty pojmy, které tady jsou, tak abychom e, všichni je chápali stejně a ne e, podle politické barvy. To vnímali všichni jinak, ale jinak je to dobrý návrh. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Dace Melbarde za EKR. Uh, uh, first of all, uh první řadě děkuji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům a jejich týmům za produktivní spolupráci na pozměňovacích návrzích. Jsem přesvědčena, že ta zpráva bude velice obsáhlá a silná a bude pokrývat většinu těch klíčových témat a problémů, kterým média a novináři čelí počínaje eh, médii veřejnoprávními, Eh, či soukromými. Eh, média především na malých trzích, včetně médií regionálních a místních, eh, již eh, před eh, covidovou krizí eh, čelili systematickému selhávání trhu. Proto potřebujeme vyváženější a kvalitnější právní rámec pro všechny hráče na mediálním poli a potřebujeme značně posílit finanční podporu kvalitní žurnalistiky a nezávislých médií jak na národní, tak na evropské úrovni sektor především zpráv potřebuje dodatečnou podporu po covidové krizi, protože kvalitní média byla velice silně touto krizí zasažena, ale zároveň jsou eh, hlavním protilékem proti dezinformacím. My jsme mnohokrát apelovali na členské státy, aby využili balíčky obnovy, aby podpořili média. A já jsem skutečně přesvědčena, že většina vlád tento náš apel vyslyší. Dále v té eh, zprávě správně připomínáme, že veřejné orgány mají eh, povinnost eh, podporovat svobodná a pluralistická média i tím, že je třeba přijmout právní rámec, který bude zmírňovat ty negativní eh, eh, jevy, eh, například, které plynou z toho, že digitální platformy vlastní několik málo firm. Týká se to například i nakládání s reklamami ze strany těch takzvaných gatekeeperů. A zde samozřejmě musíme dbát na podporu mediálního obsahu kvalitního. Děkuji a nyní Martina Michels za GUE. Teď eh, mi to eh, zmrzlo, ale už mohu hovořit. Mm, děkuji vám za tuto zprávu. Pokud jde o konsolidovanou zprávu, tak ji považuji za velmi vydařenou. Těším se, že se o tom bude hlasovat a obzvláště se těším na to tak důležité eh, doplnění, eh, přístup k médiím, eh, svoboda názoru a ochrana zdrojů a podmínka pro svobodnou práci novinářů. A to souvisí s tím, že se to také odrazí v kompromisech. A pozměňovací návrh 56, eh, eh, tam eh, se přikládá důležitá odpovědnost komisi a členským státům. Pokud jde o média, společně s kolegy jsme se zaměřili na novináře v exilu z Turecka a z Iránu, kteří potřebují pracovní podmínky v zahraničí. Novináři v exilu mají hloubkové eh, porozumění, co se týče konfliktu v evropském sousedství. Nemyslím, že bych to musela dále rozvádět. Pokud jde o pronásledované novináře, kteří se zasejí o lidská práva, tak musíme je podpořit třeba Sacharovovou cenou, ale ještě k tomu nemáme žádnou stabilní strukturu pro exilová média. A je potřeba toto učinit, protože to přispěje ke větší svobodě médií. Děkuji vám eh, za to, že tato zpráva vznikla v této tak těžké době a těším se na hlasování. Děkuji paní Michels a Hanne Herold za DG Connect, prosím. Hello and good afternoon. Eh, Dobrý den, děkuji. Já doufám, že se dobře slyšíme. Ano, bohužel není zatím obraz. Dobrý den. Já bych vám nejprve chtěla poděkovat za aktuální a komplexní iniciativu. Mm, asi dobře víte, jak velkou hodnotu přičítáme na komisi svobodě médií a pluralitě médií. Snažíme se pomáhat členským státům, jak si v tom, aby zajišťovali svobodu médií a pluralitu médií aby tedy obě tyto hodnoty byly dodržovány v členských státech. Do velké míry jsme pouze takovými partnery, kteří podporují. Také i Evropský parlament má mnoho takových projektů, které napomáhají zlepšit situaci, takže například se monitoruje situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků v EU, také se snažíme nabídnout různou praktickou pomoc třeba organizacím, které eh, prosazují svobodu um, médií nebo kteří, které, kteří pomáhají novinářům. Snažíme se rovněž posílit spolupráci mezi žurnalisty nebo mezi, hm, na různých úrovních v rámci žurnalistiky obecně. Rovněž eh, se snažíme zaručit, aby směrnice o audiovizuálních mediálních službách eh, plnila svou úlohu. Opět je to taková podpůrná úloha. Eh, usilujeme o to, abychom měli eh, svobodná, nezávislá a rozmanitá média. Chtěla bych ještě upozornit na dvě takové novinky, které byly zavedeny ve směrnici. To první ustanovení Eh, před, před dvěma dny uplynula lhuta, kdy měly členské státy eh, provést tuto směrnici. Takže jaké jsou ty důležité oblasti? Za prvé, povinnost členských států garantovat nezávislost regulatorů sdělovacích prostředků. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že právě regulátoři mediální scény mají důležitou úlohu, mají tedy zaručovat svobodu sdělovacích prostředků. A také by e, členské státy měly být povzbuzovány k tomu, aby posilovaly transparentnost e, vlastnictví sdělovacích prostředků. E, ještě už jsem říkala, že tato úloha je taková podpůrná, doprovodná, Nicméně chci říci, že i tuto úlohu bereme velice vážně. Těšíme se na vaši zprávu z vlastní iniciativy a myslíme si, že také mnoho vašich ehm, podnětů z té zprávy eh, se rovněž dostane do Evropského akčního plánu pro demokracii, který chceme schválit koncem roku. Posilování eh, svobody sdělovacích prostředků a plurality médií bude jedním z takových eh, pila, pilířů společně třeba s svobodnými a spravedlivými volbami, s bojem proti dezinformacím a na to jste třeba také kladli velký důraz ve vaší rozpravě. Takže děkujeme a velice se těším na další spolupráci s Evropským parlamentem na této velice důležité zprávě. Děkuji. Uh, for the last now. Děkuji. A teď ještě slov, znovu dávám slovo paní zpravodajce, takže paní Diana Ryba Eginer, jestli tuto diskusi zakončí. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také komisi, děkuji i všem stínovým zpravodajům za komentáře. A já Eh, na závěr vás požádám, abyste hlasovali pro tuto eh, zprávu. Bude třeba přesvědčit eh, také zpravodaje v Libe a stínové zpravodaje ve výboru Libe. Především bychom měli zdůraznit ty body, které se týkají přímo našeho výboru pro kulturu, jako je zlepšování mediální gramotnosti a ochrana svobody projevu a umělecké svobody. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Vielen Dank. Damit schließe ich. Děkuji a tímto ukončíme výměnu názoru k tomuto bodu. A poslední bod je výměna názorů k tématu evropské dědictví. Eh, chtěla bych nejdříve přivítat dva hosty, pana Antona Rombauce, eh, který byl jmenován v roce 2017 za Evropský parlament do expertního grémia pro evropské kulturní dědictví a s tím související označení. Také vítám pana Tamaše Šuče, který je ředitelem v generálním ředitelství pro vzdělání a kulturu a který má na starosti kulturní a tvůrčí sektor. A protože nás eh, tlačí čas, tak eh, dám slovo panu eh, Rombaucovi, aby pohovořil o svých zkušenostech, pokud je o toto expertní grémium ke označení pro kulturní dědictví. Rombauts wieder im System? Mr. Rombauts, could you please press the speak button? Pane Rombauci, můžete smáčknout knoflík. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mohu být vaším hostem a mohu se s vámi podělit o své zkušenosti. Rád bych na úvod řekl to, že naše společné evropské kulturní dědictví je pro mě něčím více než kameny či historickými budovami spočívá v hodnotách, ve společných hodnotách, společné kultuře, společné historii, svobodě, demokracii, lidských právech, kulturní a jazykové rozmanitosti, tolerantnosti a solidaritě. Je to něco, co se týká lidí, toho, kým jsme, odkud eh, přicházíme a kam směřujeme. ale ještě předtím bych se rád eh, představil. Já jsem téměř celý svůj život byl eh, starostou, byl jsem jedním z nejmladších eh, nizozemských starostů. Bylo mi 28, když jsem se stal poprvé starostou a teď v posledním desetiletí jsem byl starostou nizozemského města Hetelgenbos, kde se narodil světoznámý malíř Hieronymus Bosch který je autorem eh, překrásných obrazů, které vidíme všude po světě, především eh, v madridském Prádu. V roce 2016 bylo pětisté výročí jeho úmrtí a my jsme to připomenuli programem, který lze eh, srovnat s programy evropských eh, hlavních eh, měst kultury. Měli jsme řadu kulturních událostí, hudby, koncertů a podobně. A já jsem se při přípravě toho roku hodně poučil při organizaci těch kulturních událostí. A já jakožto starosta se chci s vámi podělit o to své poučení, eh, tak aby jste to také potom eh, vyřídili eh, paní komisařce pro kulturu, paní Gabriel. A co vám chci říci? Město, které investuje do kultury, do sportu a do vzdělávání, bude mít lepší hospodářský výkon a bude také bezpečnější. Pět slov. Kultura, sport, vzdělávání. Pokud do nich eh, investujete a jak město může do nich investovat, tak poté podporujete ekonomiku svého města, ale také vám to přináší větší bezpečí. Já jakožto člen eh, výboru regionů, jakožto dlouhodobý člen výboru regionů, jsem se také dozvěděl, že to, co platí pro města, platí i pro regiony, národy, i pro celé kontinenty. Pokud investujete do kultury, sportu a vzdělávání, bude se vám lépe dařit i jakožto eh, celému kontinentu, jak pokud jde o ekonomiku, tak pokud jde o bezpečnost. Já si myslím, že je společnou zodpovědností, společným úkolem nás všech, abychom eh, do kultury investovali. Nejen abychom chránili eh, kulturní dědictví, ale podporovali možnost se kulturně vyjadřovat i mezi novými, mladými umělci. Je třeba povzbuzovat mladé lidi, aby byli odvážnými občany, odvážnými Evropany, kteří budou bojovat za spravedlnost a postaví se nespravedlnosti. Je třeba vidět Evropu, tak aby viděli Evropu ne jako nějakou hrozbu či problém, ale jako eh, šanci a aby toto také eh, předávali svým vlastním dětem. My Všichni víme, že Evropa potřebuje nový příběh do budoucnosti. A tím se dostávám k tomu označení evropského eh, kulturného dědictví. Spolu eh, s projektem Evropská hm, hlavní města kultury je to vlastně další nástroj, jak šířit ten evropský příběh milionům lidí, především Eh, lidem mladým. Rád bych eh, vám eh, řekl takové tři věci, které jsem se naučil za svou kariéru starosty, ale také ve své funkci kulturního pracovníka. Naučil jsem se to, že pokud chcete lidi inspirovat, pokud chcete, aby šli za vámi, musíte snít odvážné sny, malé sny mohou lidé realizovat sami, ale ty velké sny, na ně potřebují eh, nějakého lídra, někoho, za kým mohou jít. Takže pouze pokud eh, máte skutečně velké sny, dokážete inspirovat celé generace. Za druhé jsem se naučil, že každý projekt, mezi eh, které patří i projekt označení Evropské dědictví, tak každý projekt potřebuje určitou eh, duši. Eh, například eh, paní Merkury, která byla takovou duší projektu Evropských hlavních měst kultury. Je tam prostě třeba někoho, kdo třeba i o půlnoci se vzbudí a půjde udělat něco pro ten projekt. Nesmí to být byrokrat, musí to být někdo třeba v v komisi nebo ve vašem parlamentu, kdo pokaždé řekne, ano, ten náš projekt musí být úspěšný. A za třetí jsem se naučil, že pokud chcete, aby projekt byl úspěšný, potřebujete dvě věci. Potřebujete kvalitní lidi, kvalitní silný tým. Ten může být malý, ale musí to být silný tým profesionálů. A pak potřebujete také eh, odpovídající rozpočet. Lidé a peníze jsou zárukou úspěchu. Protože pokud budete mít eh, kvalitní lidi, tak ti dokáží eh, s kvalitním rozpočtem udělat dobré věci. Nepožaduji nějaké horentní částky, ale ten rozpočet pro označení evropské dědictví je prozatím velice omezený. A mám na vás také tři otázky. Tak abychom zjistili, zda se shodneme v těch základních věcech. Za prvé, domníváte se podobně jako já, že je důležité, aby ten nový evropský příběh mohl být eh, prostřednictvím eh, toho označení eh, a také prostřednictvím eh, projektu Evropských hlavních měst šířen mezi miliony lidí, tak zda by nestálo za to posílit toto označení, tuto značku a vytvořit takové podmínky, aby to označení evropského dědictví bylo jakousi variantou eh, systému UNESCO, který platí pro celý svět. Je to samozřejmě velký sen, protože eh, značka UNESCO má mnohem vyšší status eh, než označení evropského dědictví. Nicméně, jak jsem zmínil, pouze pokud bude ten náš sen opravdu velký, můžeme inspirovat i ostatní. Druhá otázka. K komu se líbí to označení? Komu v Evropě se líbí? má nějaké, nějakého otce, nějakou matku, je to někdo v komisi, například eh, paní eh, Gabriel, kde naleznu její nebo vaši lásku pro to označení evropského dědictví. Protože pokud chceme, aby ten projekt uspěl, tak opravdu potřebujeme nějakou jeho duši, někdo, kdo se postaví do první linie. Ale samozřejmě nestačí pouze jeden jediný člověk. Je třeba, aby mu ostatní pomáhali. A myslím si, že my jako členové panelu eh, této značky jsme se na to dotazovali již několikrát. Zda je opravdu někdo, kdo je ochoten eh, postavit se za to značku. Paní předsedkyně přerušuje, poprosím o rychlé dokončení, již dvě minuty překračujete řečnický čas. Omlouvám se, pokud eh, podobně jako já se domníváte, že stojí za to tento projekt udržovat, tak zajistěte mu dobrý profesionální tým a na úrovni Evropské komise a také odpovídající rozpočet. A poté si eh, myslím, Eh, že může být úspěšný. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za pohled na věc ze strany panelu. A nyní další řečník, pan Tamáš Šuč, který eh, pohovoří ze strany komise. Vážený pane Šuči, máte slovo na 8 minut. Eh, thank you very much. Dobrý den, děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, nejprve bych chtěla poděkovat za tuto skvělou příležitost vyměnit si názory o označení evropské dědictví. Ještě předtím, než přistoupím k podrobnostem, tak bych chtěl stručně zareagovat na pana Rombuce, na svého předchůdce, který měl velice skvělý proslov Souhlasím s ním, že máme eh, se zaměřit na hodnoty, na lidi a také souhlasím s tím, že je důležité investovat do kultury a do vzdělávání. To eh, s ním naprosto souhlasím, s těmi věcmi, o nichž hovořil. Jak tedy víme, tak vlastně proběhlo první vyhodnocení za těch šest let na období 2011-2017 Eh, hodnotilo se relevance, koherence, účinnost, efektivita a také přidaná hodnota, unijní přidaná hodnota. První, eh, první, ta, první místo bylo oceněno touto, hm, touto hodnotou v roce 2013, dnes máme tedy 48 takových památek nebo takových míst, které jsou důležité eh, třeba z historického hlediska potřebujeme speciální pracovní plány. Ve zprávě e, komise se říká, že označení evropské dědictví má také zvyšovat zájem o kulturu a kulturní dědictví u občanů a že také i v souladu s novou kulturní evropskou agendou. Dále zpráva naznačuje, že by se mělo ještě připravit další akce, aby celá ta iniciativa um, mohla využít svůj plný potenciál. Pak jsou tam ještě další věci, které můžeme zlepšit. Ukazuje se, že eh, se tím může také, eh, mohou také zlepšovat výměna osvědčených postupů mezi členskými státy. Můžeme také propojovat eh, různé subjekty na stejné úrovni v jednotlivých zemích. Dám vám jeden příklad, který asi budete znát. Je to Štrasburg. Štrasburská je centrum, ten asi znáte. Tam jsou speciální pokyny. Myslím si, že by bylo třeba dobré, pokud byste pozvali uh, své hosty nebo své protějšky třeba do tohoto města. Pak máme další místa, která zdůrazňují historii nebo nějaké historické události z, z evropské uh, historie. Samozřejmě je zde ještě prostor pro další rozvoj tohoto projektu. Zpráva také přemýšlí o tom, jak eh, bychom to eh, mohli učinit a možná i dnešní příležitost je k tomu také dobrá možnost. Zpráva říká, že označení evropské dědictví neklade tolik důraz na eh, ochranu té samotné památky, na nějaké zachování, ale spíše se zaměřuje na mm, zájem o evropskou historii. E, máme zde takový vlastně podobný projekt Rady Evropy, kulturní cesty. E, takže zde určitě je riziko, že se toto bude jaksi překrývat. Pak jsou zde ještě Eh, možnost eh, najít různé synergie s různými projekty, jako třeba Discovery EU nebo Erasmus+. Eh, je zapotřebí také, aby označení Evropské dědictví se výrazně lišilo od podobných iniciativ na úrovni Evropské unie. Máme zde mnoho doporučení, já se zaměřím na dvě. Za prvé, komunikace o označením evropském dědictví vůči veřejnosti není zatím dostatečná. Um, některé, financová, některé financování bylo v rámci Creative Europe. Existuje také speciální síť, která aktivně informuje o různých iniciativách, které souvisejí s eh, evropskou kulturou. Hodnocení také hovoří o tom, že ten výběrový hm, postup funguje velice dobře. Eh, chtěl bych také poděkovat všem odborníkům, kteří působí v tom panelu, který eh, hm, a jejich spolupráci silně oceňujeme. Can the connection be set up again or what? Může se to spojení zase obnovit? Spojení se přerušilo. <sighs> Takže ještě bych chtěl zmínit dvě inovace, které přenáší Evropská komise, jak se má posílit tento projekt. Od letošního roku eh, je zde podpis komisařky Gabrielové a nový projekt je zapotřebí snažit se lépe dosáhnovat těch obecných cílů, to znamená posilovat eh, přináležitost, sounáležitost evropských občanů eh, s, s historií, s Evropou. Také chceme dále posilovat Tlumočník se omlouvá, spojení technické je velice špatné. Hodnocení také dochází k názoru, že closer integration into European war visitors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 Today, I look forward to hearing your views and ideas on how we can bring the action qualitative. Těším se na další diskusi o tom, jak posílit kvalitu této značky. Děkuji za pozornost. Tlumočník se omlouvá, bohužel bylo tam mnoho technických interferencí. Děkuji vám, pane eh, Šuči. Máme tady eh, celý řečnický seznam a každý má dvě minuty a potom pět minut na odpovědi. Eh, Tomáš Vonkovský má dvě minuty. Eh, děkuji za vaše vystoupení a za to, že jste pohovořili o vašich zkušenostech je důležité, aby existovala spolupráce a finanční podpora, pokud jde o toto označení. My tady bojujeme o odpovídající finanční prostředky, protože financování kulturního dědictví je důležité. My, jakožto eh, Evropský parlament, eh, co můžeme udělat pro to, aby toto označení bylo ještě známější a aby jsme dosáhli krátkodobě a střednědobě našeho cíle. To by byl tedy náš první cíl. A pokud jde o dokument komise, hodnocení dopadu z roku 2010, to bylo tedy před deseti lety, tak komise stanovila cíl a to, že eh, je eh, potřeba zachovat pamětihodnosti kulturního dědictví. A já si myslím, že by eh, měla existovat takováto síť, ale ještě neexistuje. A v jaké fázi se nacházíme, jaké překážky existují? Na to se ptám komise. Děkuji. Eh, Marcos Rosempere za SAD. Dobré odpoledne. Označení evropské dědictví, tak uh, už uplyne 9 let od eh, představení a sedm let, kdy to vzniklo. Když se podíváme na všechny ty formální aspekty, kulturní, administrativní, všechno tam je, pokud jde o hodnocení dopadu. A zdá se, že eh, takovéto označení eh, evropské dědictví, že to funguje a že jenom je potřeba to trošku zlepšit. Ale já si myslím, že takováto iniciativa by mohla sloužit stejně jako Erasmus+, plus, tak abychom podpořili pocit sounáležitosti eh, v Evropské unii. Ale skutečnost je taková, že je to něco, co nikdo nezná. Občané to neznají a vlastně sedm let už to funguje. Proto chceme požádat komisi, aby přišla s rozhodnými opatřeními, tak abychom dosáhli čtyři hlavní cíle. Za prvé, aby se více zapojil, eh, zapojilo toto označení do všech materiálů, propojenost sítě, eh, stabilní a dostatečné financování a především propagační akce na všech úrovních. A na co se chci zeptat jménem naší frakce? Jaké alternativy eh, financování eh, existují, pokud je o dostatečné finance pro toto označení? Jakým způsobem chcete poskytnout podporu těm kandidátským pamětihodnostem? Jaké konkrétní opatření plánujete pro posílení spolupráce a znovu nastolení sítí? To je v eh, zprávě. Existuje nějaký plán pro zlepšení komunikace? A závěrem, pokud jde o vzdělání, uvažovali jste o možnosti, že byste členským státům navrhli, aby e, přišli s obsahem, e, pokud jde o evropské dědictví e, v základním a středním školství? A nyní uh, Laurence Ferrand za Renew. Merci, monsieur. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, oběma pánům za jejich prezentace. Já s vámi souhlasím, že je velice důležité, abychom nějakým eh, způsobem znovu sformovali náš eh, společný příběh. Já jsem se pečlivě seznámila s připravenou zprávou. Naše společné dědictví v současnosti obsahuje 48 eh, míst, eh, dále se utváří. Nicméně občané sami tu značku nevnímají. A my, pokud chceme napsat ten evropský příběh, tak bychom měli jít eh, směrem učení se společné evropské historii to je součástí akulturace evropských občanů, jejich kulturní výchovy. A já se chci zeptat na tu úzkou spolupráci mezi těmi zapsanými místy. Jakým způsobem byste chtěl také posílit úlohu národních koordinátorů, aby značka byla lépe vidět? Potom bych se chtěla zaměřit na multilingvismus. Zdá se, že ve veškerých sděleních mezi různými státy se eh, mezi, jak mezi občany, tak mezi těmi partnerskými sídly či místy postup, pracuje v angličtině, ale ta kulturní rozmanitost eh, se buduje právě na základě mnohojazyčnosti, takže jak chcete posílit tuto oblast? Für die ID. Eh, děkuji. Za ID se nikdo nepřihlásil. Eh, paní Anderson už není v místnosti, tak eh, Selimě MVU, dávám slovo za zelené, prosím. Paní Umbu se nenapojila, tak chce vystoupit někdo jiný za zelené. Nikoho tady nevidím. A EKR. Dáce Melbáde, prosím. Thank you, uh, Chair. First of all, I'd like... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat zástupcům komise za to, že se zúčastnili dnešního jednání. Bohužel jsem příliš nerozuměla té druhé prezentaci, protože tam byly zvukové interference. Um, ale velice se mi líbila prezentace toho prvního mluvčího. Děkuji za to, že jste k nám promluvil eh, tak eh, poměrně i emocionálně. Já také si myslím, že za tím označením evropské dědictví může být eh, i něco, co nás vlastně inspiruje k těm velkým snům. Mm, ptal jste se, jestli je někdo, na evropské úrovni, kdo skutečně jaksi miluje to označení evropské dědictví. Já bych možná nepoužila slovo miluje, ale mm, respektuje. To znamená, my eh, můžeme jaksi milovat eh, celý ten obsah, eh, ale to označení evropské dědictví, to je něco, co bychom zkrátka měli respektovat. Mám tři otázky. První otázka. Jakou má podle vás eh, tato, mm, tato označení budoucnost? Myslíte si, že by také třeba, že by třeba mohlo dojít ke zlepšení eh, dostupnosti těchto míst, eh, ehm, také jak je to třeba s digitální sférou, také jak je to, mám otázku, která souvisí s tím seznamem UNESCO. Vy jste vlastně o tom trochu mluvili. Eh, ta, ty, ty památky, ty hodnosti jsou vybírány podle různých eh, kritérií a vlastně liší se ta kritéria pro označení evropského dědictví a eh, kritéria pro seznam světového dědictví UNESCO. Mm, tento projekt je také součástí Kreativní Evropa tohoto projektu který má eh, omezený rozpočet. Myslíte si, že by bylo dobré to nějak třeba propojit s jinými projekty, třeba Erasmus, nebo Evropský eh, dobrovolnický sbor? Děkuji paní Melbáde a nyní Alexis Gorguli Zague. Prosím, zmáčkněte tlačítko. Yes. Ah. Again, please press the speak button. Yes, now we have you here. Hello? Hello, slyšíme se, máme mm, bohužel technické problémy se, ve spojení s dalším účastníkem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 Acropolis doesn't want to connect with Brussels. I think. Tak eh, nějak nám nefunguje spojení s Řeckem. Ještě čekáme na spojení. Paní předsedkyně ještě žádá techniky o snahu o spojení s řečníkem. Okay.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 Děkuji za toto důležité téma. V nedávném usnesení, které Evropský parlament schválil minulý týden velkou většinou, žádáme komisi o to, aby řádně vyhodnotila stávající programy a akce z úrovně EU, kam spadá i označení evropské dědictví. Bohužel technické spojení je opět velmi špatné.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 area that gave us the chance to from here. Thank you. Thank you very much, Alexis Georgoulis, and now I give... Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní tedy mají ještě slovo naši řečníci, každý pět minut. Nejprve pan Rombouc. Vážená paní Frajen, omlouvám se, ale u těch eh, předřečníků Bohužel jsem eh, neslyšel úplně jejich proslovy a nefungovalo úplně tlumočení, eh, tady z technických důvodů dodává tlumočník. Takže já budu reagovat na to, co jsem slyšel. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za vyjádření poslanců, kteří vyjádřili, že tedy mají zájem o toto označení evropské dědictví. Mám z toho dobrý pocit, minimálně že tedy minimálně poslanci Evropského parlamentu mají citový vztah k tomuto označení. Také bych rád eh, zodpověděl některé dotazy. Ptali jste se na možnost synergie tohoto programu s jinými evropskými programy. To je zajímavá myšlenka. Jsem silně přesvědčen, že pokud eh, občané Evropy eh, se budou více zapojovat, nebo pokud zde má být hlubší integrace v těch následných letech, potřebujeme věci, které budou inspirovat lidi. Neměli bychom hovořit pouze o znečištění a financích a problémech, ale potřebujeme také určité inspirativní příběhy, musíme hovořit o společné historii, o společných hodnotách, které všichni zastáváme. Celé roky slýchám že umělci, režiséři, hudebníci, ti všichni nám mohou pomoci v tom, jak vytvářet toto, toto povědomí, takové, takové, takové jak se, jakési živé dědictví. A, takže můžeme se podívat třeba konkrétně na ten program Kreativní Evropa a zamyslet se, zda tam jsou programy, které bychom mohli skombinovat s tím programem označení evropského dědictví. E, speciálně třeba program Erasmus by mohl být e, nápomocný. Skutečně si myslím, že mladí lidé, kteří mají možnost procestovat Evropu, třeba hm, i díky Erasmu, mohou být potom takoví eh, ambasadoři pro Evropu. Musíme ehm, je vybavit různými znalostmi, ale i příběhy, aby potom vlastně mohli sami hovořit o tom, jak, jaké ty pro, projekty jsou hodnotné, včetně toho projektu označení Evropské dědictví. Silně se domnívám, že seznam těch eh, míst, která jsou v evropském dědictví, se bude zvyšovat, ale paní předsedkyně, já bych chtěla ještě jednou z, z, zdůraznit to, co chci dnes hlavně říci. Označení evropské dědictví bude úspěšné pouze tehdy, pokud ten celý projekt bude dobře financován, za prvé, a za druhé, pokud, tam, eh, pokud se o něj bude starat tým profesionálů a odborníků. Takže skutečně musíme začít jaksi na komisi. Na komisi musí být tým lidí, kteří se tomu budou věnovat celé roky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebujeme více financí. A to ne pouze na takové věci, jako je marketing a výzkum a uh, Ehm, nějaké komunikace, ale také kvůli tomu, aby každá ta, každé to místo nebo každá ta památka měla nějaký takový svůj rozpočet, byť skromný, aby um, zlepšila svou viditelnost, aby si lidé uvědomovali, proč je, ta, ne, proč je to místo tak významné, aby také tam třeba se mohly konat různé přednášky, nějaké semináře, uh, a tam se právě bude vycházet ze společných hodnot Evropy. Mohou to být různé akce, kde se třeba mohou setkávat mladí lidé a hovořit o těchto hodnotách a tím se vlastně bude v následných letech posilovat eh, ten pocit evropského občanství. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji vám eh, za tuto prezentaci, ale i také o váš, eh, děkuji vám za váš zájem a za to, jak se skutečně silně angažujete v tomto označení evropské dědictví. Takže doufejme, že budeme spolupracovat my jako parlament i jako komise, aby se nám to podařilo. Nyní ještě pan Čuč na pět minut za komisi a prosím, můžete odpovědět na dotazy, které byly položeny. Tak eh, vidíme. Děkuji za otázku. Bohužel technika opět hm, není příliš tedy Přenos není příliš dobrý. Jak už jsem říkal, musíme na označení evropské dědictví spolupracovat. Instituce, evropské orgány, potom i ty samotné památky. Co se týče rozpočtu, tak to, jak se není úplně v našich rukou. Eh, žádná přímá podpora finanční zde není, takže musel by to být ještě nějaká, nějaký rozpočet, který bude mimo, tedy kreativní Evropu. Také jste hovořili o možnosti synergií s jinými programy. My třeba už spolupracujeme mm, s projektem Erasmus. Další věc, o níž jste hovořili, je nutnost zlepšit komunikaci Vedeme zde různé akce, také probíhá monitorování. To zrovna teď je prováděno a budeme velice rádi, když vám pak budeme moci prezentovat výsledky toho monitorování, jakmile bude hotovo. Už to vlastně bude druhé takové monitorování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 the responsibility of the national coordinators. So in that sense, uh, this requires a very intensive uh, and close uh, cooperation with uh, the members. Monitorování si vyžaduje úzkou spolupráci s členskými státy, s městy a také i s vámi, poslanci Evropského parlamentu. Pak jste se ptali, zda je někdo v komisi, někdo jako matka toho projektu. Já si myslím, že komisařka Gabrielová dostatečně jasně ukázala, jak je ten projekt pro ní důležitý. Takovým konkrétním eh, důkazem je to, že sama podepisovala důležité dokumenty a účastnila se také různých schůzí se zástupci těch jednotlivých památek. A určitě e, se tomu bude věnovat i v budoucnu. To je asi vše, co mohu říci. Ještě bych to rád schrnul. Samozřejmě financování by bylo určitě dobré navýšet, ale chci říci, že to není v rukou Evropské komise. Takže doufejme, eh, že nakonec ten sen se snad jednou zhmotní, jak říkal pan Rombuc. Děkuji, říká paní předsedající. Tímto můžeme tento bod ukončit a dostáváme se k dalšímu bodu. Začneme hlasovat, jak víte, a budeme hlasovat prostřednictvím distančního hlasování, to už znáte, už jsme na to zvyklí a všechny podklady jste obdrželi, ještě to eh, zopakuji, s čím jsme měli Eh, problémy eh, minule. Je důležité, aby se všechno dobře vyplnilo. Tímto zahajuje hlasování a pokud se to tak neudělali, vyplníte ty lístky, které jste dostali v pátek a nezávisle na eh, kompromisech musíte hlasovat ohledně každého pozměvacího návrhu na hlasovacím seznamu, protože každá změna se e, potom e, počítá. Jako vždy, plus je pro, minus je proti a nula je, že se zdržujete. Potom je důležité, aby každý hlasovací lístek byl e, podepsán ručně vašimi iniciálami. Nyní je potřeba zjistit, zdali máme potřebné kvórum, eh, takže kdo je napojený přes internet, prosím zvedněte tlačítko pro zvednutí ruky. Dobře, takže 13 eh, se napojilo, ostatní už jsou připraveni na hlasování. Máme tedy kvórum, dosáhli jsme kvóra. Dobře, tak tímto můžeme začít hlasovat. A chtěla bych vás tedy eh, požádat, abyste každý hlasovací eh, eh, lístek podepsali vlastnoručně, takže ne, že to oskenujete nebo okopírujete, je to vidět. Každý ten hlasovací lístek musí být buď vlastnoručně podepsán, anebo tam musí být iniciály. Eh, takže musíte tedy kaž, eh, na konci eh, kaž, obou dvou hlasovacích lístků, tam musíte dát vaše jméno, napsat to velkými písmeny a podepište vaše prohlášení. Je tedy důležité, abyste to podepsali vlastnoručně, abychom tedy Eh, mohli prověřit, že je to autentické, protože pouze poslanci mají právo hlasovat. A potom, až to všechno podepíšete, včetně prohlášení, tak potom uh, můžete vyfotit hlasovací lístek, ale dávejte pozor na všechny uh, technické uh, detaily a Eh, je potřeba velikost omezit na 10 MB, tak jako doposud ideální eh, je eh, PDF, protože tak se to lépe potom počítá, pokud je to ve formátu PDF. Jakmile zahájím hlasování, tak eh, dostanete potvrzení a počkejte na to, až toto potvrzení dostanete v e-mailu. Teprve potom je hlasování zahájeno, potom, podešle, potom odešlete sken nebo fotografii hlasovacího lístku, eh, pošlete to na e-mail kultvote.europarl.europa.eu eh, a potom dostanete potvrzovací e-mail, ale e, to ještě neznamená, e, že e, potvrzujeme správné přijetí hlasů sekretariát se vynasnaží co nejrychleji ověřit, že ten hlasovací lístek je formálně v pořádku. Potom ještě dostanete další potvrzení, že váš hlas byl započten, protože jste tento hlas odevstali správně. E, prosím potom ty e, členové výboru, kteří jsou tady fyzicky přítomni, tak musí také hlasovat elektronicky, to se k nám musí dostat a je potřeba, abyste hlasovací lístky posílali pouze z oficiální adresy parlamentu. A já říkám, je potřeba to opatřit vlastnoručně podpisem či iniciálami. A na konci eh, musí být jméno v čitelné formě, tedy včetně podpisu. A pouze takovéto hlasovací lístky budou započteny a e, zohledníme, e, započteme pouze ty hlasovací lístky, e, které dostaneme do konce hlasování, tedy do 20.15 a musí se to poslat na tu fungující schránku kultvote.europarl.europa.eu. Takže to už je ta známá adresa, na kterou posíláme hlasovací lístky a doufám, že to proběhne všechno úspěšně v případě, že vás sekretariát skontaktuje, že je nějaká eh, chyba v seznamu nebo nějaká formální chyba, tak potom máte hodinu na to, abyste tuto chybu napravili. Třeba tam není podpis, nebo tam nejsou iniciály, nebo špatný e-mail, tak máte hodinu na to, abyste to napravili. A během tohoto času se to musí učinit, jinak hlasovat, hlas bude zneplatněn. Výsledky hlasování budou zveřejněny zítra v 16.45 a potom odpoledne bude také konečné hlasování. Doufám, že jste všichni eh, dobře pochopili tato pravidla a doufám, že všechny hlasovací lístky budou stoprocentně platné. Ehm, můžete tedy jít do svých kanceláří, abyste hlasovali a uvidíme se tady zítra. A tímto oficiálně zahajuji hlasování.